I think we can start. Dámy a pánové, myslím, že můžeme začít. That works. Ja, meine sehr geehrten Vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové, všechny vás srdečně vítám na zasedání našeho výboru v tento týden. Eh, nejprve bych chtěl také přivítat eh, návštěvníky z IAKA Nord eh, z Dolního Saska. Srdečně vás vítáme. A pak, když nejsou námitky, můžeme schválit pořad jednání. Tak A e, z 31.8. zápis můžeme také schválit, pakliže opět nejsou námitky a opět nejsou. Tím se dostáváme ke zprávě o dronách. Zpravodajka je Jacqueline Foster. Zítra budeme hlasovat. Jacqueline Foster, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jak říkáte, hovoříme o dronách nebo eh, o bezpilotních eh, leteckých strojích, ať už tomu říkáte jakkoliv, každopádně zítra o tom budeme hlasovat, což je velice důležité. Důležité, je, že jsme dodrželi časový harmonogram, což je naprosto zásadní, abychom se trefili do leteckého balíčku komise. Protože pokud vím, tak eh, ke konci roku komise chystá už nějakou legislativu. Eh, pro informace hlasovat v plénu se bude v druhém eh, říjnovém plenárním zasedání. Samozřejmě nejprve musíme projít tímto hlasováním, nechci nic předjímat, ale v plénu bude diskuse a hlasování v plénu ve Štrasburku. Což znamená, že dnešní diskuse je pro nás velice důležitá. Tak, do všech důvodů, proč tuto zprávu sepisujeme, zabíhat nebudu, protože konec konců máte to nastíněno v té výměně názoru za posledních několik měsíců, ale řekla bych pouze tolik, že to nejdůležitější je v tom nadpisu této zprávy, kde první dvě slova jsou bezpečné použití, to znamená, jde nám o bezpečnost a bezpečné užívání dronů bezpilotních eh, leteckých strojů. Vidíme, že za posledních 10 až 15 let došlo k obrovskému nárůstu v této oblasti eh, a hovoříme v podstatě o všem eh, od výroby dodavatelského řetězce, přičemž my jsme v Evropě lídry eh, v, v tomto sektoru. No a samozřejmě se zaměřujeme také na způsob provozu, jakým způsobem řešíme nárůst počtu dronů a jak řešíme různé druhy dronů, které se používají pro různé účely. Prosím, všechno nevojenské. Toto vůbec nesouvisí s vojenstvím, je to čistě v civilním sektoru. O to jde v této zprávě. Takže cílem eh, tohoto úkolu bylo sestavit nějaký rámec, rámec nápadů, myšlenek a směru, jakým chceme my jako výbor TRAN, aby se komise, výrobci, regulátoři a všichni ostatní zúčastnění národní vlády a tak dále, ministři, eh, ministerstva pro bezpečnost, dopravu a tak dále ubírali. Toto je tedy ten rámec, tedy ten hlavní směr, jakým chceme, aby se toto ubíralo. No a popasovali jsme se s tím, jak vidíte. Eh, stanovisko předložil výbor Libe. Je to velice konstruktivní stanovisko. Já jsem hovořila s tímto výborem těsně poté, co paní Pous předložila první návrh, takže se mi podařilo zohlednit některé komentáře v tom jejich pův, jejím původním návrhu, než byl ten pozměněn. Samozřejmě on pozměněn byl, hlasovalo se o něm týden před Štrasburkem, my jsme na to museli čekat, než jsme se mohli posunout s vlastními kompromisy. Takže e, většina z toho, co říkal Eh, stanovisko výboru Libe je v této zprávě zahrnuto. A doufám, že to náležitě bude i oceněno. Dále bych ráda řekla, co se týká mého přístupu. Toto je skutečně horizontální přístup, je to přístup napříč politickými frakcemi, nezaujímám zde žádné politické stanovisko, protože toto není politická zpráva. Tady jde o to, jak budeme postupovat. No a než budu pokračovat, musím říct, že stínoví zpravodajové ze všech frakcí na toto téma, odvedli skvělou práci, byli konstruktivní, eh, předloženo bylo 153 pozměňovacích návrhů, které samozřejmě jsme eh, trošičku osekali do jistého počtu kompromisů, přičemž ty kompromisy eh, jsou vytvořeny tak a ta diskuse byla vedena tak, takovým způsobem, který byl skutečně velmi vyzrálý. Samozřejmě jsou zde věci, které bych si já byla přála, které se nestanou, pak jsou jiné věci, které se nestanou, které by si zase přáli ostatní. Ehm, nicméně to byly většinou takové ty technické věci a ty strukturální věci, které by tu zprávu zavedly někam úplně jinam. Takže Stínoví zpravodajové odvedli úžasnou práci a tímto bych jim všem, než půjdu dál, chtěla poděkovat a chci poděkovat také všem kolegům z výboru Libe, kteří také předvedli kus konstruktivní práce. No, vlastně už toho moc říct nechci, ale eh, eh hovoříme o oblastech, jako je například výroba dronů, to je velký mezinárodní biznis a my zde v Evropě jsme skutečně na špici mezi těmi výrobci, je to i pro nás velký biznis a chceme mít možnost tuto technologii prodávat, rozvíjet a prodávat i dále do světa. Chceme importovat zboží za předpokladu, že bude splňovat eh, evropské normy. A o to zkrátka jde. Evropská unie je obrovský trh, mimo jiné i pro toto. Nicméně do této zprávy jsme museli zakomponovat, a já to nebudu rozebírat do detailu, jakým způsobem navážeme na to, o co se snaží národní letecké orgány, a jak to rozšíříme do e, působnosti EASA, aniž bychom zapomínali na JARUS. To je mezinárodní společenství, kde sedí i EASA. Předseda je Erik Sivl, který je v EASI, Evropské agentury pro bezpečnost a tyto tři skupiny vlastně všechny spolupracují a určují, kam se do budoucna tento segment bude vyvíjet. Myslím si, že to, co vidíme a to sdělení, které podáváme, eh, jednoduše to, je na téma soukromí a ochrany. To je velice důležitý cíl. Je potřeba, aby veřejnost eh, byla přesvědčena, že nedochází ke zneužívání dronů, ať už jsou malé, střední nebo velké. To je naprosto zásadní a ta zpráva to reflektuje. Kromě toho pak se zaměřujeme na provoz dronů. Samozřejmě eh, v obchodním segmentu máme celou řadu operátorů, kteří postupují podle velice kvalitního rámce a jsou velmi kompetentní v této oblasti a s těmi žádný problém nemáme, aby se tak řeklo, ale čas od času se v určitých oblastech Eh, objevují takový nerozumní lidé, aby se tak řeklo, kteří si řeknou, a to bude možná docela zábava pohrát si pro změnu teď s tímto. A my chceme mít možnost dohledat, že když si někdo koupí dron, bude dohledatelný, zajistí se, že má licenci, že bude náležitě vyškolen, na eh, jejich použití, ať už se jedná o použití třeba, já nevím, u zemědělců na venkově, nebo naopak zastavěné oblasti. Přece jenom je to něco jiného, když někdo létá s dronem na rokovém koncertu a když někdo létá s dronem nad kukuřicí. A zároveň nechceme ani svazovat ruce regulačních orgánů, nechceme je dostávat do takové situace, kde bychom po nich chtěli něco, aniž bychom eh, věděli, jakým způsobem se budou věci vyvíjet. Nechceme být příliš perspektivní. Naším úkolem je vytvořit pro ně rámec, na základě kterého oni budou moci fungovat. A podle mě toto je řešení win-win, tedy ze kterého budou těžit všichni. Já si myslím, že v tuto chvíli je to z mé strany všechno. Jsem si jistá, že se k tomu budou chtít vyjádřit. Stínový zpravodaj je skvělé, že tady je i komise. Děkuji vám všem za pozornost Tedy k úvodu za pozornost samozřejmě a těším se na diskusi. Díky, pane předsedo. Děkuji vám. Paní Foster, eh, slovo má Renaud Mizelie. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych na úvod chtěl paní Foster poděkovat eh, za odvedenou práci a za kompromisy které nám umožnili se nakonec posunout kupředu poměrně rychle a takové sjednocení přístupu, což považuji za velice důležité v této oblasti. Nemám příliš mnoho co dodat, pouze bych chtěl paní Wilter poděkovat za to, že dokončila práci velice rychle, protože je to velice důležité téma. Nicméně chtěl bych doplnit, že celý rámec oceňuji a je to možná mimořádné, že se nám to podařilo, že jsme mohli pracovat vlastně od samého začátku eh, s bílou stránkou před sebou. A tento rámec, který připravujeme, zatím neexistuje. A bereme také v úvahu fenomenální rozvoj této problematiky eh, s tím, jak se rozvíjí působení eh, těchto bezpilotních letadlových systémů. A zcela jistě tento obor má před sebou velkou budoucnost. A často o tom čteme a proto je důležité eh, s tím vývojem držet krok. Ještě jednou bych rád zdůraznil, že je důležité, že vzniká tento evropský rámec, který bude možné pak uplatnit případně i na celosvětové úrovni. Eh, musíme rozlišovat mezi rekreačním a profesionálním používáním dronů. A my Samozřejmě předpokládáme, že všechny dálkově řízené letadlo systém budou splňovat určité předpisy, aby nebyly eh, nebezpečné v jakékoliv činnosti, které činí. Já bych si dovolil zmínit příklad, eh, jako máme pravidla silničního provozu. Každý je musí dodržovat, aby eh, mohl být účastníkem silničního provozu. Podobně to bude u těchto dronů. A dále je důležité také chránit soukromí a osobní život. Samozřejmě civilní využívání dronu je něco jiného než vojenské, ale v každém případě nechceme, aby nás někdo v soukromém životě spehoval, sledoval. Eh, soukromí musí být chráněno. Eh, možná to je taková karikatura spíše než skutečný příklad, ale když byl vynalezen fotoaparát, eh, vynalezen byl teleobjektiv a samozřejmě pak se objevily první fotky poblíž okolí bazénu vašich sousedů, kde byli lidé oceni tímto teleobjektivem. Ale musíme si tedy zajistit, aby bylo soukromí chráněno chráněno. Ehm, ehm, a aby samozřejmě se letalo jenom tam, kde je to nezbytné, musíme si klást otázku, zda dokážeme udržet krok s technologií, která ehm, se rozvíjí velice rychle. A takový rámec vzniká také v souvislosti s Evropskou agenturou pro evropskou eh, pro bezpečnost letectví a také víme, že je, je důležité, aby agentura EASA sledovala vývoj ten, těchto typů dronů, ale zároveň pracovala podle svého poslání. Nechceme, aby vzniklo eh, administrativní břemeno, ale spíše bychom měli umožnit všem, aby plnili své úkoly. Já každému děkuji všem kolegům za pomoc, za spolupráci. Myslím si, že to je velice důležitý krok také pro vytváření pracovních míst v Evropě. Děkuji a nyní má slovo Janusz Zemke. Může začít od toho, že my máme chyba všichni... Eh, děkuji. Já začnu tím, že eh, řeknu, že jsme si vědomi toho, Eh, že se touto otázkou zabýváme poprvé a je pro nás velmi důležité, aby tato zpráva byla opravdu velmi kvalitní. Velmi mě těší, že po týdnech a měsících práce jsme dospěli k opravdu dobré zprávě. Já opravdu respektuji práci paní Foster, protože z mnoha pozměňovacích eh, návrhů vypracovala eh, velmi dobrý text. Měli jsme 153 pozměňovacích návrhů. A 20 jich bylo z výboru LIBE, eh, dnes máme 13 kompromisních návrhů. A kolegům ze socialistické frakce bych doporučil, aby tyto pozměňovací návrhy, tedy tyto kompromisy podpořili. A večer E, toto navrhnu na e, schůzi naší skupiny. Já si myslím, že e, drony se jako technologie velmi rychle vyvíjí, ale existuje zde rovněž nebezpečí. Tyto nové technologie samozřejmě znamenají nová nebezpečí. Je naší povinností, abychom Eh, přistupovali rozumně tady eh, k těmto otázkám. Musíme se zaměřit na bezpečnost. Každý den eh, slyšíme ve zprávách, že blízko letišť se objevil nějaký dron. A potom samozřejmě tady existuje nebezpečí kolize a dokážeme si představit následky. Potom tady existuje další nebezpečí, druhé, o kterém Eh, se tady hovořilo, mnozí lidé si myslí, že eh, drony používají média či detektivní agentury, aby sbírali údaje a tak získávali soukromé informace o občanech. Eh, samozřejmě toto není legální. A pak tady máme další věc, o které se rovněž diskutuje. a to eh, zdali by eh, předpisy Evropské unie měly pokrýt eh, pouze obchodní užití dronů, anebo by také měly ošetřit otázky dronů, které se používají pro rekreační účely, například při sportu. Co se týče bezpečnosti, tak tam bychom neměli být tolerantní, to je jasné, a není jedno, zda se dron používá pro obchodní účely či pro rekreační účely. Protože eh, jestliže se dron dostane do motoru letadla, no tak samozřejmě potom eh, ty následky nebudou stejné. A co se týče toho volnočasového využití dronů, eh, tak zde bychom měli zohlednit tyto aspekty právě při navržených předpisech. A závěrem bych chtěl říci, že mě těší, že eh, ta práce byla eh, dokončena a chtěl bych eh, se požádat předsedu. Zástupce Evropské komise by nám měl říci, jak probíhají práce v Evropské komise. To, co jsme připravili my, to je velmi důležité stanovisko, ale samozřejmě právní předpisy předkládá komise, o tom bychom měli dále diskutovat. Eh, děkuji a samozřejmě vždycky eh, na konci takovéto diskuse má slovo eh, komise, komise se vyjádří a doufám, že tento váš dotaz odpoví. A nyní má slovo Matthijs van Miltenburg. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl upřímně poděkovat paní Foster za výborně odvedenou práci a děkuji také stínovým zpravodem, kteří připravovali kompromisní návrhy. Není to v každém případě jednoduché vzhledem k napitému harmonogramu a velice tvrdým termínům pro přípravu kompromisních návrhů. Podařilo se nám však udělat skvělou práci. Děkuji, díky práci paní Foster se zcela jistě objeví v literatuře budoucnosti už nikoli otázka být či nebýt, ale dronovat či nedronovat a v každém případě se bude uvažovat o tom, eh, za jakých podmínek a odpověď tohoto výboru bude znít ano, dronovat, ano, dronování a poskytnete také eh, určité pokyny Evropské komisi, jak dále pracovat a za, jakými pod, za jakých podmínek mohou drony létat po, na e-, Evropou. Celá jistě bude důležitý také eh, názor výboru Libe, podpora ochrany soukromí eh, má velký význam, když uvažujeme o pozměňovacích návrzích. Eh, mohu říci, že eh, pozitivně vnímám řadu podnětů výboru Libe a také pozitivně vnímám kompromisní návrhy. Kdykoliv jde o kompromisní návrh, musíme to tak vnímat, že jde o kompromis v každém případě na základě důkladného proskoumání, eh, prodiskutování někdy přes víkend a někdy eh, je důležité teprve na základě toho nabídnout kompromisní návrh. Já vám ještě zítra některé přednesu konkrétně k návrhu číslo 9 k odstavci 20 bych rád upřesnil, že když hovoříme o dronech, které eh, létají mimo dohled měli by mít technologii see and avoid, aby tedy eh, byly dostatečně bezpečné, mohly se vyhnout překážkám a podobně. To bude velice důležité v těchto ústních pozměňovacích návrzích. A dále samozřejmě máme také pozměňovací návrhy v oblasti vymáhání předpisů. Hovoříme-li o těchto předpisech, Musíme zvažovat jednak postoj Evropské komise a postoj jednotlivých členských států, které začínají uvažovat o cestách, jak vymáhat legislativu v budoucnosti. Na závěr bych rád požádal o vaši podporu také pozměňovacího návrhu 134, 133 a 134 které se věnují právě vymáhání budoucích právních předpisů k dronům. Děkuji vám. Eh, děkuji a nyní Maria Kilen. Thank you, chair. Děkuji vám. Já vám přečtu z Kateřiny Konečné. Vážení kolegové, jsem velmi ráda, že se nám podařilo shodnout se na dobrých kompromisech a že zítra budeme moci odeslat zprávu dál. Evropská komise by měla vědět, že téma dronu nevnímáme jenom z technického úhlu pohledu, ale vnímáme to také jako problematiku lidských práv, zvláště pokud jde o sledování a případném eh, špehování. Eh, Komise by si měla uvědomit, že technologie se vyvíjí tak rychle, že je téměř nemožné, aby eh, legislativa s tím držela krok. Potřebujeme celoevropský přístup, protože drony neznají hranic a komise by měla také zvážit právní předpisy platné v jednotlivých členských státech, ale měli bychom také nalézt celoevropský přístup k dronům. V současné době jsou kamery tak malé, že mohou být umístěny na letící objekt, ehm, pozorovány a to celou situaci komplikuje. Měli bychom rozlišovat mezi rekreačním užíváním dronů a e, užíváním dronů, když se to například sleduje výkonnost práce. Nebezpečím je, že drony lze zneužít pro porušování lidských práv nebo působení nehod a proto jsem ráda, že v kompromisech se uvádějí také um, návrhy na technologii Detect a Avoid, na bezletové zóny pro drony, na možnost identifikace dronu, pokud by měl každý stát vlastní systém, nevzniklo by celkově bezpečné prostředí. Proto bych ráda, aby komise všechny tyto aspekty zvážila. Děkuji všem za plodnou spolupráci a děkuji zvláště paní zpravodajce, paní Foster, eh, zdraví Kateřina. Děkuji. Merci, monsieur le président. Je tiens... Děkuji. Já chci omluvit kolegu, pana Devora, který zde nemůže být, ale uh, který připravil svůj názor za zelené. Děkuji paní Fotr za odvedenou práci, která je velmi povzbudivá. A e, pokud je o zelené, tak e, ti se zaměří na určité kompromisní návrhy, které mají klíčový význam. Na úvod e, zmínil jste že v současné době potřebujeme evropskou legislativu pro bezpilotní letecké prostředky, drony. Taková legislativa by měla být odpovědí na řadu otázek, například oblast ochrany údajů. To je velice důležitý prvek. My jsme předložili pozměňovací návrh, který se objevuje pak v kompromisním návrhu, který my vnímáme jako důležitý a to se týká například dohledu eh, nad přelety dronů, které jsou vnímány jako nebezpečné zóny, například poblíž eh, jaderných elektráren, eh, chemických továren a podobně. My zítra předložíme ústní pozměňovací návrh, Ehm, abychom zdůraznili, jak tato nová technologie, technologie dronu, si žádá nové právní předpisy na evropské úrovni a jak to představuje revoluci na světové úrovni. Drony například mohou eh, se hodnotit eh, míru změn klimatu, mohou hodnotit znečištění, mohou sledovat i hlukové znečištění a podobně. To bude předmětem našeho pozměňovacího návrhu zítra. My jsme celkově velmi spokojeni a podpoříme eh, eh, kompromisní návrhy celkově. Eh, děkuji nyní, Kristýn. Děkuji, já bych také chtěla poděkovat paní Foster za odvedenou práci, která je v otázce velice důležité pro budoucnost letového provozu. Děkuji také všem kolegům za odvedenou práci, za spolupráci a za přípravu kompromisních návrhů, které výrazně zkvalitňují předloženou zprávu a které také ukazují, jak zajímavé je toto téma i pro komisi. Zásadní význam mají otázky, otázky bezpečnosti a e, o to víc je potřebné, aby se do ní všichni zapojili, například kontrolu dronů. E, důležité je rozlišovat mezi rekreačním a komerčním užitím dronů. Na národní úrovni je potřeba uvažovat i o celoevropské úrovni. Ekonomicky bude oblast dronů velkou obchodní příležitostí, e, ale rozlišovat cíle užití dronů a možnost jejich využití po celé Evropě. To má velký význam. Důležité je připravit jednotný rámec pro oblast dronů a zajistit tedy bezpečnost osob e, i produktů a důležité je také zajistit ochranu údajů, to je správně ve zprávě pojednáno. Také bychom rádi využili příležitost dále o tom diskutovat s komisí, zda vznikne specifická směrnice k dronům, anebo zda to vše bude pouze v kompetenci agentury EASA. Zajímalo by mě také, eh, zda to bude součástí leteckého balíčku. Vielen Dank, der nächste ist Dominik Ricke. Děkuji, Dominik Rike. Je reprendrai brièvement les... Děkuji velice stručně, také chci poděkovat řeky Foster za zprávu, která je eh, velmi pozitivně pojatá a získala si podporu téměř jednomyslnou. Ale jedna věc, kterou vnímám jako obtížnou, tedy civilní užití nově vznikajících technologií, technologií, které se revolučně rozvíjejí, a jakým způsobem to pojednat legislativně s tím, že bereme v úvahu pozitivní i negativní stránky těchto technologií. Víme, že máme evropský harmonizovaný rámec a e, ten by měl vzniknout konkrétně pro drony. Ehm, a e, zde se právě ve zprávě ukazuje potřeba jednak kontrolovat užití dronů, ale zároveň podporovat vývoj v této oblasti na evropské úrovni, eh, v oblasti průmyslu a vědy. A právě zde je nutné mít jednotný evropský rámec. To již Jackie Foster i její spoluspravodajové správně zdůrazňují. Ehm, technologický pokrok eh, se pohybuje milovými kroky každodenně, ale často nám neřeší vzniklé problémy, naopak problémy přibývají, například problém eh, bezpečnosti provozu, ale eh, také bezpečnosti těch zařízení, spolehlivosti. To je zcela jistě eh, zásadní téma tím, jak eh, tyto bezpilotní lidské prostředky jsou stále dokonalejší, stále menší, eh, stále výkonnější tak samozřejmě víme, že mohou být použity i pro necivilní účely. A dalším problémem je i rozlišit rekreační a profesionální užití dronů. Někde se to prostě překrývají v současné době je například je možné eh, pilotovat přes smartphone i dron, který je mimo dohled a přes eh, tuto kameru je možné sledovat jeho pohyb a řídit. A Eh, ten pokrok jde mílovými kroky. Je tedy možné eh, takto pilotovat stále pokročilejší zařízení a to přináší další problémy. Eh, takovým velkým problémem tedy je nastavit rámec, který bude dostatečně obecný, nebude příliš svazující, ale zároveň bude zajišťovat standardy. A mě fascinuje, fascinuje o oblast dronů, protože vím, že drony je možné si sestavit také. A proto na jednu stranu bychom měli posunout eh, legislativu co nejvíce ku předu, abychom pomáhali tomuto oboru a jeho rozvoji. Zároveň to představuje velice těžký úkol, kterého se Jackie Foster velmi úspěšně zhostil, abychom, aby nás čekalo jenom pozitivní překvapení a ne ta špatná. Danke sehr. Die nächste ist... Eh, děkuji a nyní Marie-Christine Notu. No, merci, Madame Foster, pour votre... Děkuji mnohokrát a děkuji paní Foster za velmi zajímavou zprávu a velice důležitou zprávu v, této, v tomto kontextu. A eh, já to vnímám tak, že tento text je velice důležitý pro členské státy, protože si musíme uvědomit strategická nebezpečí, která souvisí s využitím dronů například u policie nebo ve vojenství. Jsem přesvědčena, že Evropská unie nemá eh, dostatečnou legitimitu, by předložila eh, jednotnou legislativu. Víte, že drony představují velké nebezpečí pro bezpečnost občanů, územní celistvost a eh, obranu jednotlivých států Ehm, a proto by mělo být v rukou jednotlivých členských států, aby ehm, tímto způsobem právně ošetřili využití eh, dronů a nikoli, aby to bylo činěno z Evropy. Proto máme tyto návrhy 93 eh, a ještě další. Eh, je důležité, aby jenom některá oblast byla ponechána celoevropským orgánům, ale výlučnou kompetenci by mělo v této oblasti mít každý členský stát. Uvědomme si, že drony mohou být potenciálně velkou hrozbou ehm, Například, když víme, jak se dron pohyboval poblíž jaderné elektrárny ve Francii v poslední době. A samozřejmě toto mohou využít teroristé a takové nebezpečí nemůžeme nikdy zcela vyloučit. Vy jste také zmiňovala využití v odstavci 3 v Izraeli těch dronů a Víte, že drony se využívají u izraelské armády a to nejenom vůči civilnímu obyvatelstvu, ale eh, víme, že eh, mezi nevládní organizace Defend Children of Palestine také zmiňuje, že drony eh, v pásmu Gaza byly využívány v roce 2014 a my jsme si téměř jistí, že Eh, izraelské drony bez jakékoliv autorizace sledují také syrské území. A uvědomujeme si význam strategický eh, drony a eh, musíme si uvědomit, že právě v návrhu odstavci 3 je také několik aspektů a v této souvislosti jsme předložili pozměňovací návrh 42. Děkuji. Děkuji, Petr Lundgren. Děkuji, Petr Lundgren. Tack för det, ordförande, och jag vill också börja med tacka. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, poděkovat paní Foster za výbornou práci. Eh, rozdíl mezi rekreačním užitím a profesionálním a různými možnostmi kontrol v případě, že se tyto drony použijí k profesionálním účelům. Existuje tady trh, který můžeme říci, že je úplně v rozpuku. Eh, máme eh, modelová letadla, která se používají. A eh, potom, co se musí udělat s drony, které se používají třeba pro filmování nebo pro fotografování drony, které se kupují pro soukromé účely, Eh, protože se potom používají na focení či eh, filmování. To je velký problém a musíme to odlišit. Tady se jedná také o osobní integritu. Eh, třeba když dron letí přes pláž, no tak jak to potom můžeme kontrolovat? A potom tady máme problém také s mm, prostorem v nebi protože tyto přístroje mají určitý systém, který tam je zabudovaný. Potom existují i levné kopie, které jsou ty oficiální jsou velmi drahé a musíme si tedy položit otázku, jak by se toto mohlo prověřit a jestli bychom eh, neměli mít nějakou evropskou legislativu, která by eh, toto mohla ověřit. A potom automaticky eh, bychom toto také je důležité zmínit otázku civilní dopravy a to je všechno důležité. A nyní Gesine Meissner. Eh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji Žáky Foster a všem, kteří eh, eh, doteď mluvili. Já bych chtěla se zmínit o tom, co se tady řeklo. Je to nový vývoj, zasahuje to do mnoha oblastí, jsou tady aspekty různé, samozřejmě tady můžeme špehovat vojensky i osobně a toto se musí zapracovat do ochrany osobních údajů a potom tady je ta otázka profesionálního využití a třeba se to bude použi- potom se to používá třeba i v dopravě a má to obrovské možnosti a potom se to dá třeba použít jako hračka, jako tom eh, psala eh, Jackie Foster ty, ty baby drony. A musíme se tady, tady podívat na inovaci, eh, je důležité, abychom měli tedy stejná měřítka a jsou důležité etické otázky, bezpečnost a ochrana osobních údajů. Bezpečnost je pro mě velmi důležitá. Eh, drony se používají pro různé účely a také jsou, mají různou cenu. Například, když eh, máme dron jako hračku, no tak se mm, nepočítá s tím, že by tam byl nějaký eh, systém bezpečnostní, ale musíme si uvědomit, že i takováto hračka může nadělat škody v leteckém prostoru. A toto by mělo být tedy zapracováno v návrhu balíčku o leteckém průmyslu a musíme si uvědomit, že eh, do vzduchu může letět eh, cokoliv, týká se to i balónů. A jsou to systémy, které jsou opravdu velmi eh, moderní a navzájem se rozpoznávají třeba prostřednictvím různých paprsků, potom jsou tam různé frekvence a je důležité, aby o sobě tyto systémy věděly a aby do sebe nenarazily. Netýká se to eh, tedy pouze jenom dronů, ale i malých eh, letadel a já si myslím, že pro ten eh, balíček o letectví v tom balíčku by to mělo být zapracováno, ale je důležité, aby ty přístroje se navzájem rozpoznaly, protože jinak by to bylo opravdu špatné. A znamená to, týká se to i těch malých dronů, které můžou škodit. Děkuji. A nyní Markus Rauch, ředitel DG Move, má slovo a možná byste mohl eh, zodpovědět otázku ohledně eh, balíčku o letectví, to, co tady bylo zmíněno. Thank you, Jackie. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo, díky Jackie a díky všem, kteří hovořili. Dovolte mi pár slov jménem komise. Myslím si, že vlastně před dvěma měsíci naprosto přesně jsme se poprvé setkali k diskusím nad touto zprávou a beru na vědomí, že jste byli skutečně velmi aktivní eh, přes léto. A tím pádem mi dovolte pouze pár předběžných, předběžných komentářů, než se dostanu ke konkrétním pozměňovacím návrhům. Je zde určitý podton naléhavosti. Eh, komise se vyzývá, aby vypracovala společná pravidla. Komise si váží plné podpory výboru TRAN. Ceníme si intenzivní spolupráce mezi spravodajkou a stínovými spravodaji z různých politických frakcí, kteří dospěli společného závěru. Teď nejdůležitější pozměňovací návrhy. Nejprve geofencing a identifikace dronů, to jsou bezpečnostní opatření, která nejen, že zlepší bezpečnost, ale pomohou také policii, případně orgánům pro ochranu, ochranu osobních údajů, uplatňovat eh, pravidla pro ochranu osobních údajů. Takováto vrstva ochrany je možná pouze na základě společných pravidel pro všechny drony bez ohledu na hmotnost, bez ohledu na rizikovost provozu. A proto pozměňovací návrh 75 kde se má smazat eh, ten 150 kg práh, je velice důležitý. Toho si velmi vážíme. Za druhé, drony jsou globální biznis, který potřebuje globální přístup který bude plně harmonizován i na úrovni EU. Proto Jarus, eh, skupina regulátorů, zde hraje velice důležitou roli. Nicméně nemůže vytvářet závazná pravidla. Rozumné investiční klima Ehm, by však tato pravidla potřebovala. Proto právě potřebujeme EASU, aby eh, tato mezinárodní pravidla změnila v pravidla závazná příslušným způsobem. Proto si vážíme kompromisních návrhů 5 a 6, které nalezají velmi dobrou rovnováhu mezi Jarusem a procesy EASA a zdůrazňují komplementaritu obou. Za třetí, drony se používají na eh, pokrytí celé eh, škály operací, které nejsou proveditelné s eh, leteckými objekty s lidskou posádkou, například jsou to rizikové operace a případně operace konkrétně rizikové pro, pro letecké objekty s posádkou. Proto vítáme pozměňovací návrh 7, který mění toto paradigma, tedy směrem za hodnocením rizikovosti. Nehovoříme teď nutně o profesionálním, komerčním nebo rekreačním užívání těchto strojů. A v poslední řadě pravidla musí představovat efektivní ochranu pro evropské občany, co se týká bezpečnosti, ochrany osobních údajů, ale i co se týká ochrany životního prostředí a tím pádem je potřeba vypracovat konkrétní opatření, jako je geofencing a nebo identifikace dron, dronů. Plně podporujeme pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem, jako je například kompromisní návrh číslo 8. Na úplný závěr, komise si váží v e, této zprávy která bude řídit, jak do budoucna budou vypadat bezpečnostní pravidla EASA. V létě spustila konzultaci k otázce menších dronů a má služba se zabývá návrhem dronů, návrhem, který se týká dronů, který bude součástí leteckého balíčku, který bude předložen ke konci roku, což je, myslím, odpověď na otázku, eh, na kterou jste se mnozí ptali, tedy co dělá komise. My se zaměříme bezpečností letectví, certifikací, ale další, také dalšími oblastmi. Nemáme skoro vůbec žádný čas a proto budou naše návrhy hotové do konce roku. Děkuji a na závěr ještě jednou Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo. Díky za komentáře jednak ze strany stínových zpravodajů, ale i ze strany ostatních kolegů z výboru. A děkuji také komisi za komentáře. Je zde jen několik málo bodů. Je samozřejmé, že kolegové budou mít obavy v některých oblastech. Paní Arnotu Eh, zmínila klíčovou otázku, když hovořila o zdůraznění národních orgánů, které toto mají řešit. Eh, o tom mluvili ostatní poslanci, ale eh, i komise. Toto není pouze národní otázka, je to otázka daleko širší a proto předpokládáme, že národní vlády v členských státech budou mít určitá pravidla na základě suverenity, ale Toto, prosím pěkně, je skutečně globální otázka. Doufám, že vás to uklidní. Důležitý bod, který komise nezmínila, který zmínila posledně, se týkal investicí. My jsme nechtěli odhad nějaké částky. Chtěli jsme zhodnotit Horizont 2020 a Cezar, protože toto je tak rychle rostoucí oblast. Nevím, hovořilo se o nějakých 30 milionech euro což je poměrně dost, eh, které půjdou na investice do této oblasti, to vítáme. Díky, nevím, odkud ty peníze půjdou, ale přesto. No a dvě drobnosti na závěr, pane předsedo, když dovolíte. Je zde ten důraz na rekreační versus komerční použití eh, já si myslím, že můžeme klidně říci, že nechceme svazovat ruce rekreačním uživatelům malých dronů ale na druhou stranu i oni užívají vzdušný prostor a tím pádem je potřeba najít nějaký rozumný způsob, jak toto združit i s těmi většími eh, leteckými stroji a jak to sepsat tak nějak, aby to pasovalo na obojí. Proto je to napsáno takto. Eh, geofencing, detect and void, eh, to se zmiňuje zcela oprávněně, jak mnozí já jsem ve svém předchozím životě, životě strávila mnoho hodin v nějakých 36 tisících stopách takže vím velmi dobře, že když máte nějaký, nějakou, nějakou leteckou dráhu letadla, tak k ní se nesmí nic přiblížit. A e, mimo jiné, toto je technologie, která by se k tomu přibližovat mohla. Proto právě potřebujeme geofencing a ostatní kritické struktury. Já nebudu zabíhat do detailu, ale zkrátka musíme si plně uvědomit všechna bezpečnostní opatření, která musíme zavést a všechny ty kritické struktury, které musíme zajistit pro ochranu vybavení a personálu a lidí obecně. Pak zde ještě pravděpodobně ze strany vaší frakce bude ústní změna. E, záleží na vás, my se na to podíváme. Třeba dnes odpoledne uvidíme, jak to zapadne do toho našeho soukolí, protože víme, e, co říká Alde a doufejme, e, že se nám podaří najít takové řešení, které i pro pana předsedu bude zítra během hlasování jednodušší. Ještě jednou díky všem, skvěle odvedená práce ze všech stran a doufejme, že zítra proběhne vše bez komplikací. A díky také komisi. Děkuji vám. Ještě jednou, tedy zítra se bude o této zprávě hlasovat v 9 hodin. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Nové výzvy a koncepty pro podporu cestovního ruchu v Evropě. Spravodajka je Izabela de Monte a vidím, že někteří lidé ne- nemají kam si sednout, Eh, prosím, sedněte si tam, kde jsou ty zelené cedulky, abyste mohli poslouchat i tlumočení. Pokud samozřejmě chcete. Eh, samozřejmě, když přijde poslanec, tak ten má přednost, ale dokud ta místa jsou volná, není potřeba, abyste eh, museli sedět někde na schodu a abyste nemohli poslouchat tlumočení. Dann gebe ich, dann gebe ich jetzt Isabel. Tak, teď dávám slovo Izabele de Monte. Grazie, presidente. Eh, oggi... Děkuji, pane předsedo. Damenti, che sono stati su linii del... Dnes uh, si eh, projdeme pozměňovací návrhy, od jich um, mm, 351. Je to tedy strategie pro podporu cestovního ruchu. Chtěla bych poděkovat všem za jejich přispění, především Chci poděkovat stínovým zpravodajům za jejich výbornou spolupráci. Chtěla bych také poděkovat všem ze sekretariátu a kolegům, kteří eh, přispěli. Protože jsme hovořili o mnoha aspektech a všechny tyto pozměňovací návrhy nám umožnili tento výsledek díky jednotlivým výborům, vnitřní trh, kultura, vzdělávání to je ano, anche aiutato nella eh, Protože přispěli eh, svými podněty a pomohli nám při vypracování jednotlivých eh, pozměňovacích návrhů. považuji za velmi důležité, že máme tyto pozměňovací návrhy, protože já si myslím, že v cestovním ruchu bychom se neměli zaštiťovat nějakými politickými bariérami. Takováto iniciativa bude mít mnohem větší dopad, když bude vycházet z konzensu. Tyto pozměňovací návrhy pokrývají tři aspekty kulturu, zdůrazňuje se tam význam kulturního dědictví, zachování památky UNESCO, potom eh, rozvoj vzdálených eh, regionů pro podporu Evropu, Evropy, protože máme vždycky ten konečný cíl. Eh, potom je tam ta stránka Visit Europe, která má za cíl podpořit nejvýznamnější události. Potom tady máme otázky vzdělávání, školení, tak abychom mohli zapojit mladé do práce, tak abychom měli dynamický sektor, aby mohl čelit budoucím výzvám. Co se týče především problémům s nezaměstnaností, kterou eh, pocití především mladí lidé. A potom je tady otázka rozpočtová. Mnoho kolegů zdůraznilo, že je zcela eh, nezbytné, aby cestovní ruch měl zvláštní finanční linii a aby se to nerozdělovalo mezi jednotlivé programy nebo lépe řečeno, aby to bylo rozděleno do jednotlivých eh, programů. Eh, také se tam eh, žádalo o větší transparentnost, aby to bylo přiloženo do všech úředních jazyků. O tom se hovořilo pořád, jak jsou důležité překlady, aby to bylo přiloženo do mnoha jazyků. Potom další věc abychom měli specifické produkty, tak abychom mohli přilákat více turistů tak abychom měli eh, specifický turismus, tak abychom mohli podpořit nejzálenější regiony, eh, například hornaté oblasti, ostrovy, eh, venkov. protože chceme zabránit, aby turismus byl příliš sezónní. Potom je tady všechno co se týče nabídek pro eh, seniory, pro osoby s postižením, aby cestovní ruch byl pro všechny. A k této otázce se vrátil výbor pro eh, vnitřní trh. Potom také ta evropská značka. To je společný přístup, aby existovala spolupráce mezi členskými státy. Potom také důležitá spolupráce mezi veřejným a mezi soukromým sektorem, aby, aby malé a střední podniky měly přístup eh, k eh, finanční podpoře, aby cestovní ruch byl ekologický, aby byl eh, zodpovědný, tak aby se podporovaly ekologické trasy. A potom také církevní cestovní ruch. Potom je tady jedna věc, která je poněkud eh, roztříštěná a to je, že bychom eh, měli umět posoudit dopad určité regulace. Několik členských států vystupuje samostatně. A potom další věc, eh, ochrana spotřebitele. Především tady právě v této kolaborativní ekonomice a potom digitální trh, tak aby v nejvzdálenějších regionech bylo Wi-Fi a širokopásmové připojení. Je jasné, že jsme nemohli eh, všechny ty kompromisy zapracovat, ale bylo to určitě užitečné a my jsme se snažili tam toho zapracovat co nejvíce, tak aby to bylo homogenní eh, tady v této zprávě eh, z vlastní iniciativy. Mm, dnes si tady, tady vyjasníme jednotlivé věci a podíváme se zítra, které ty kompromisy se akceptují, které ne. Každopádně vám mohu říci, že to pro mě bylo opravdu velmi eh, zajímavé. Spolupráce byla velmi pozitivní, kolegové přispěli opravdu eh, mnohým užitečným a doufám, že zítra to hlasování bude uspokojivé pro všechny. Eh, děkuji, nyní Claudia Montero. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Eh, dovolte mi, abych eh, úvodem poděkovala paní zpravodajce za odvedenou práci. Mm, děkuji také za podané vysvětlení. Jednalo se o konsenzus, protože jsme měli 351 pozměňovacích návrhů a snížili jsme to na 23 kompromisy. A to znamená, že tento dokument patří všem. Jak už bylo řečeno, eh, přistoupili jsme tady k několika aspektům. Sdílená ekonomika, digitalizace, evropská značka a přístup k financování. Především tady tento bod si myslím, bych měla zdůraznit, protože když hovoříme o cestovním ruchu, 90 podniků jsou mikropodniky či malé a střední podniky. Otázka financování je věc, kterou bychom měli zlepšit. A chci zúraznit eh, další aspekty, které považuji za důležité. Eh, pobřežní a námořní cestovní ruch modrá ekonomika vyžaduje akční plán pro těch 14 eh, kroků. Eh, potřebujeme tam mít cíle a konkrétní kalendáře. Jedná se o více než 3 miliony osob. Osoby, které pracují tady v tomto odvětví. Je to hlavní námořní odvětví. Eh, firmy, které se zabývají cestovním ruchem, Eh, ať tak či onak souvisí s pobřežním cestovním ruchem. Dnes eh, nehovoříme pouze o slunci a o plážích, ale jsou tím spojeny diferencované produkty, okružní plavby, příroda, gastronomie, eh, námořní vodní sporty, mimo jiné. Mm, tyto přeshraniční strategie umožní zlepšit situaci místním komunitám a tak se bude moci také bojovat lépe proti sezónnosti. Další věc. Objevilo se to ve zprávě. E, přístup a konektivita ostrovních regionů a vzdálených regionů, které kvůli svým zvláštnostem závisejí na námořní a letecké dopravě. Ve většině případů tyto oblasti Tyto regiony mají cestovní ruch jako jednu ze svých eh, hlavních hospodářských činností. Ty regiony se od sebe liší a proto potřebují odlišný způsob. Nemůžeme na ně použít eh, nějaké univerzální předpisy. Také si myslím, že potřebujeme jasnou strategii ve eh, vývoji eh, přeshraničních produktů a služeb. Potřebujeme strategii, která zapojí celý sektor, ať už eh, veřejné subjekty, soukromé regiony, rozvoj a vývoj evropské značky by měl uh, mít možnost financování, protože nemůžeme záviset pouze na veřejných financích. A proto bychom měli zohlednit i jiné možnosti mimo Evropskou unii. Například značka uh, eh, USA nebo značka Kanada. Potřebujeme nějakou eh, strategii, která nám umožní eh, při lákat více turistů a trošku se vymanit z těch klasických způsobů myšlení. Chtěla bych se zde zmínit o mladých lidech. 45 zaměstnanců jsou mladí v cestovním ruchu. Izabela, zpravodajka, o tom hovořila. Máme problém s nezaměstnaností mladých. To nám všem dělá starosti a potřebujeme rychlá řešení. Žádáme tedy o financování během eh, mnoha letého rámce a chceme tam eh, speciální oddíl pro cestovní ruch, protože nemůžeme cestovní ruch nechat stranou. Má obrovský potenciál, pokud jde o vytváření bohatství a také pokud je o tvorbu pracovních míst. Ten e, závěrečný dokument, o kterém budeme zítra hlasovat, myslím si, že bude výborným výchozím bodem, abychom potom mohli dále na tom pracovat a mohli přistoupit a rozpracovat ty kroky, které si cestovní ruch v Evropské unii zaslouží. Danke sehr, jetzt Rosa Rados. Děkuji. Rosa Rados. Thank you, Mr. President. I will... Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád Eh, vyjádřil eh, k, eh, ke zprávě paní Demonte. Chci poděkovat za vynikající spolupráci při přípravě tohoto dokumentu. Chtěl bych zúraznit jednu otázku, která je důležitá a zůstává otevřená v této zprávě. Je to problematika koordinace. Jak víte, Evropská unie nemá v oblasti cestovního ruchu zákonodárnou pravonost. Právě proto Eh, mnohokrát zmiňujeme význam koordinace mezi různými hráči. Hlavním orgánem v této souvislosti je komise. Otázka, která z toho vyplývá z ní. Eh, jsou tyto modely koordinace postačující? Právě proto bych chtěl za skupinu ALDE navrhnout jeden ústní pozměvací návrh, který bude apelovat na to, aby komise hledala cesty k účinné koordinaci a spolupráci v této oblasti. A také apeluji na vás, kolegové, abyste tento návrh naší skupiny podpořili. Děkuji. Dönen. Děkuji, Majer Kilönen. Kiitoksia puheenjohtaja. En lähde. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nechci opakovat ehm, to, co už tu zaznělo. Byly to velmi kvalitní komentáře, takže z mé strany jen tolik. Nejprve tedy platí dík zpravodajce a stínovým zpravodajům za skvěle odvedenou práci. Ale chci podtrhnout ještě jednu výzvu, před kterou v oblasti cestovního ruchu do budoucna budeme stát. Víza, víza, víza. Tedy vízová politika. To je obrovská překážka a je potřeba dát si pozor na to, co bude dělat Austrálie, USA a ostatní partneři s vízovou politikou vůči nám. E, a například vůči takovým skupinám, jako jsou velmi lukrativní azijští turisté. Ano, to je téma, které jsme již zde ve výboru tematizovali. Je to velice důležité téma. E, Karima Deli má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. E, já chci omluvit kolegu Července a ráda bych předala několik poznámek za ní. Jednak chci poděkovat za vaší práci a za výbornou spolupráci. Díky níž se nám podařilo vytvořit celkově eh, pozitivní text eh, z hlediska ekologie a eh, důležité je si uvědomit, že právě cestovní ruch v současné době se výrazně změnil. Často hovoříme o trvale udržitelném cestovním ruchu, kde je výrazně zdůrazněn aspekt ochrany kulturního dědictví, životního prostředí, zároveň se zdůrazňuje eh, cestovní ruch pro osoby se sníženou pohyblivostí, pro osoby zdravotně postižené a důležitý je také cestovní ruch pro malé a střední podniky. To už tady zaznělo, zvláště v odlehlých pobřežních nebo horských oblastech, eh, mohou se hrát důležitou úlohu. Eh, z hlediska cestovního ruchu je také důležité vnímat změnu klimatu, eh, protože právě některé regiony toto budou vnímat jako velice důležité, důležité, abychom se i na tuto problematiku zaměřili. Děkuji. Lundgren. Děkuji, Petr Lundgren. Tak för ordet, Mal respekt. Děkuji, pane předsedo. Při všem respektu vůči nasazení a práci eh, zpravodajky a ostatních. Eh, je toto příklad toho, jak parlament vyhazuje peníze. Toto je přece kompetence členských států. Je to jejich otázka, jak eh, k sobě přivedou turisty. Švédové musí přivádět turisty eh, kvůli přírodě, Španělé kvůli eh, například eh, dobré kuchyni. To jsou zkrátka naše národní specifika. A podle mě je toto zásah do národních kompetencí členských států. Děkuji jako další Marie Christine Rotu. Merci, monsieur le président, merci, madame. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce za odvedenou práci. Nepochybně cestovní ruch představuje zásadní sektor pro hospodářství Evropy a bude se dále rozvíjet, ale v této souvislosti s růstem uvažujeme také o digitalizaci distribučních kanálů a také ekonomice sdílení. To by měla být dvě hlavní řešení No, uvědomme si, že z tohoto pohledu to nemá eh, tak velkou prioritu, protože výzvy, s kterými se turistika setkává a bude setkávat cestovní ruch v nadcházejících letech, jsou poměrně jiné, především na snížení úrovně bezpečnosti. To je něco, co se přímo dotýká cestovního ruchu. A pokud eh, nebudeme jednat rychle, tak veškerá opatření nám nebudou k ničemu. Turist turisté se vydávají do zemí, kde je eh, jejich bezpečí ohroženo a často se v této souvislosti imič některých evropských zemích zhoršuje a to nejenom s tou vlnou migrantů, která nás zaplavuje. A právě mm, snížení bezpečnosti může mít zásadní negativní dopady e, na e, e, cestovní ruch. Víme, co se stalo například ve Francii v roce 2013, kdy se v Louvru došlo ke stávce v důsledku velkého počtu krádeží kapsářů ze strany kapsářů. A takový dále víme, že se velice často setkáváme s klany Romů, které eh, podle Daily Mail eh, okrádají turisty hmm, a to je často předmětem zpráv v rubrikách Černé kroniky. E, setkáváme se s tím v řadě regionálních periodik a setkáváme se s tím také e, v různých zemích, například e, britští turisté nebo skandinávští turisté, kteří se nechovají dobře a jsou agresivní a pak Víme, že se právě eh, tady eh, se setkáváme i s nejrůznějšími zločiny, násilněními během turistických cest a eh, o tom se dočteme v tisku. A právě tyto zprávy v Černé kronice znepokojují turisty, kteří se vydávají do Francie. Ne, nebezpečnost dopravních prostředů je také zásadní. Velice často jsou turistické autobusy e, cílem útoku, to se týká ale i metra a dalších prostředku hromadné dopravy a to nejenom pro kapsáře, ale také pro nebezpečné zločince. Setkáváme se i s atentáty eh, přímo ve vlaku eh, a Paříž poklesla v hodnocení bezpečnosti z hlediska cestovního ruchu a důležité je zaměřit se také na osud Evropy v této souvislosti. A setkáváme se se zásadními problémy, eh, kterým čelí oblast cestovního ruchu. Co tedy dělat do budoucna? Zdá se mi tedy, že to je důležité a zásadní téma a představuje pro nás nový úkol. A právě konkrétní kroky chybějí v návrhu snesení. Měly by tam být uvedeny. Možná to není zajímavé pro nás všechny v tomto sále, ale zcela jistě to je důležité pro občany Francie, které se zastupují. Zaznamenáváme tedy nárůst úrovně nebezpečí eh, v hromadné dopravě a to je také nebezpečím pro eh, cestovní ruch a k tomu jsem předložila pozměňovací návrhy. Děkuji. Danke sehr, jetzt Gesine Meissner. Děkuji, Gesine Meissner. Děkuji vám. Velmi stručně eh, ke kolegovi Lundgrenovi. Já si myslím, že jsme o tomto mluvili už v posledním období. Samozřejmě Obecně za to cestovní ruch je kompetence členských států, ovšem pokud chceme obhajovat Evropu jako číslo jedna v cestovním ruchu na světě, má smysl mít společná pravidla, protože o to, o to jde. Toto je zpráva z vlastní iniciativy, toto není nic legislativního. Samozřejmě, kdybychom měli mít legislativu ze strany komise, tak bychom tam museli zapracovat to, co chce parlament, ale já si myslím, že zatím to nemusíme přehánět. Já si myslím, že by teď bylo moc zřizovat vlastní cest, eh, eh, agenturu pro cestovní ruch. Myslím si, že zatím bychom eh, mohli zjistit, jak lze lépe vyměňovat informace. To jsem chtěla říct. A potom si myslím, že obecně za to chceme-li generovat hospodářskou sílu v cestovním ruchu, musíme zajistit, že si budeme vzájemně vyměňovat informace, že budeme zkrátka dělat věci celoevropsky. A nakonec mám ještě jednu poznámku. Je zde pozměňovací návrh ALDE k integrovanému ticketingu. Slyšela jsem, že toto nepovažují všechny frakce stej, za stejně dobré. Já nechci nikoho na nikoho ukazovat, ale já si myslím, že integrovaný ticketing k cestovnímu ruchu patří, protože já jako turista chci mít jistotu, eh, že když zadám, chci jet o tamtu tam, ukáže mi webová stránka přesně, jak se tam nejlépe dostanu, takže možná by ještě frakce měly zvážit, zda by toto přece jenom nepodpořili. Děkuji, Lucy Anderson. Well, I welcome very velmi vítám práci, kterou odvedla zpravodajka stinový zpravodajové v této zprávě. Domnívám se, že je to v současné době velmi aktuální, tak jak rostou nejistoty v Evropě, abychom stáli jednotní a zúrazňovali význam Evropy jako klíčové turistické destinace a významu cestovního ruchu pro hospodářství. Řada pozměňovacích návrhů je podle mého názoru velmi pozitivní. Já neuznávám to, co zde bylo zmíněno z hlediska krize bezpečnosti dopravy. Samozřejmě jsou důležitá témata, kterým se musíme věnovat, už se jim věnujeme a to je na místě, ano, ale musíme vidět věci z rozumné perspektivy. A oblast, která je důležitá z hlediska bezpečnosti cestovního ruchu, je také e, ubytování turistů a zabezpečení například ochrana před požárem a případně ochrana před emisemi e, oxidu uhelnatého. A komise v této souvislosti připravila e, zelenou knihu a je to důležité, ale je potřeba přijmout konkrétní kroky. Britská delegace, například britská delegace, i to považuji za velice důležité eh, vzhledem k tomu, že v poslední době došlo k závažnému případu, kdy britský občan utrpěl, eh, trpěl takovým nebezpečím a eh, důležité je také vnímat přístupnost pro zdravotně postižené občany a snaha o koordinovanou legislativu o přístupnost pro osoby zdravotně postižené. Děkuji. Eh, já bych se také chtěla připojit eh, k těm, kteří poblahopřáli eh, zpravodajce a stínovým zpravodajům za tuto zprávu, která je velmi dobře napsaná. Týká se to odvětví, které vytváří tolik pracovních míst v Evropě. Já bych chtěla pohovořit o výzvách, kterým čelíme Souvisí to s eh, novými technologiemi, které se zdají být být nové a potom cestovní ruch, protože tam došlo k eh, regulaci všech aspektů, které se týkají hygieny, bezpečnosti, práv eh, pracujících, protože to je odvětví, které se charakterizuje sezónností a souvisí to s povinnostmi těch, kteří nabízejí služby a že se objevují platformy Eh, těch eh, moderních eh, mladistvích, kde prostě někdo nabídne službu a ten uživatel si myslí, že tím ušetří a nebude muset splnit určité povinnosti. V Barceloně jsme toho byli svědky, ale i jinde. Takže odvětví, které v Evropě má tradici, máme tady regulaci, a prestiž, no tak jsme eh, byli eh, svědky, že toto bylo ohroženo těmi, kteří tím, že chtěli být moderní, no tak eh, si chtěli ušetřit všechny ty povinnosti a předpisy, které jsme vytvořili po dobu mnoha let. Jejich cílem je, aby klient eh, nebyl podveden, aby se cítil bezpečný a tak dále. A toto všechno oni se tomu chtěli vyhnout na těch platformách. Já si myslím, že je důležité zmínit, že někdy eh, v duchu eh, modernosti prostě zničíme celé odvětví. Cestovní ruk se vyvinul obrovské úsilí, aby se zdigitalizoval, aby byly vytvořeny platformy, které se přiblíží uživatelům, no ale to neznamená, že e, se nebudou platit daně nebo že se nebudou splňovat ty povinnosti, které jsou potřeba, no tak to je věc druhá. Děkuji a nyní Eh, bych se chtěl vrátit k tomu, co se řekl pan eh, Petr Lundgren. Já si myslím, že cestovní ruch není eh, žádná národní věc. Musíme si uvědomit, že ve Finsku, na západu Finska třeba samozřejmě přeci si lidé nemohou představit, že by někdo nemohl z východu tam jet. Takže tady já si myslím, že právě regiony musí spolupracovat a je dobré, aby pracovali přeshraničně a to už jsme v Evropě učinili. Máme třeba tady strategii Baltského moře, týká se to, eh, nebo účastní se Švédsko, Finsko, no a tak tyto země prodávají značku eh, Balského moře a dělají to obecně a je společně to mm, úspěšné. Je to jako eh, dunajská strategie, netýká se to jenom těch zemí, které jsou na Dunaji, ale ten region Dunaj, takže samozřejmě Dunaj byl znázorně třeba i v hudbě je to symbol a společně se to prodává jako značka v rámci cestovního ruchu. A to je náš evropský úkol. Samozřejmě cestovní ruch je věc regionální, národní, ale také je to věc evropská. Toho bychom se měli držet a e, nyní dávám slovo komisi. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Připojujeme se k tomu, co zaznělo. Domníváme se, že zpráva paní Monte se e, výborně zhostila základních úkolů v této oblasti, které před Evropou stojí. Také bych rád informoval, že v tomto týdnu probíhá v Lucemburku forum věnovan také za účastí Evropského parlamentu, které se věnuje tématům velmi aktuálním, jako například digitální výzvy, problematika víza, víz a informace. Děkuji vám za pozornost. Danke sehr. Děkuji, to bylo stručné, to nás překvapilo a nyní má slovo paní zpravodajka. Bene, grazie, davvero. Děkuji vám opravdu, upřímně za všechna vaše vystoupení od stínových zpravodajů, od kolegů, od komise. Pochopila jsem, že tato zpráva je opravdu z konzenzu. Je vytvořena konzenzem. To se týká také pozměňovacích návrhů, kompromisních návrhů. Hovořilo se tady o, o mladých, o tom, jak je důležitý cestovní ruch, protože vytváří pracovní místa. A potom, že je potřeba, abychom se skoordinovali. Ano, to je velmi důležitý aspekt. A je to ošetřeno v pozměvacím návrhu. E, pane předsedo, to je to, o čem vy jste hovořil. Ano, máme národní pravomoci, ale musíme spolupracovat na nadnárodní úrovni. A musíme mít eh, nějakou organizaci, eh, subjekt, který by postupoval v souladu. Víza. Eh, my jsme k tomuto tématu vypracovali stanovisko, protože si uvědomujeme, že je důležité, abychom umožnili příjezd více lidem mimo Evropu kteří jsou tedy vně Evropy. Potom eh, klimatické změny, už jsme o tom hovořili v tom eh, kompromisním návrhu, který se týká stavce 18. Tam jsme hovořili o obnovitelných zdrojích energie, především co se týče těch nejvzdálenějších regionů, eh, které jsou nejzranitelnější. Tyto regiony jsou více citlivé na změny klimatu. Musíme tedy tady se zaměřit na energie z obnovitelných zdrojů a musíme postupovat eh, v souladu s investicemi, které se realizují v těchto regionech. Nebudu hovořit o bezpečnosti, eh, protože už eh, se tak na to zareagovalo. Děkuji kolegům, zítra budeme hlasovat a doufám, že dospějeme k optimálnímu výsledku a já budu potom členem tohoto Evropského fóra cestovního ruchu. Určitě bude zajímavé, aby eh, kolegové převzali tady tento tak důležitý argument. Eh, děkuji vám. Hlasovat se bude zítra dopoledne a nyní další bod. Eh, to jsou nové výzvy a koncepce na podporu cestovního ruchu v Evropě. Pardon, omlouvá se pan předseda. Další bod je udržitelná městská mobilita. Dobře, takže toto jsme přeci ukončili, tento bod, že zítra se o tom bude hlasovat a nyní budeme hovořit o udržitelné městské mobilitě a zpravodajkou je Karima Deli. Než eh, se tady eh, vyměníte, počkáme, než nás budete všichni poslouchat. glaube, jetzt können wir beginnen. Eh, můžeme začít. Karim Adeli, prosím, máte slovo. Monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Eh, poprvé, co musím poděkovat eh, svým spoluspravodajům, kteří se snažili, analyzli odvážné a kvalitní kompromisy, Eh, bylo eh, tam eh, dva návrhů, nám se na základě nich podařilo zpracovat několik kompromisů a výsledkem je skutečně solidně pevný přístup. Důležité je, aby všichni občané měli toto právo. 80% obyvatel Evropy žije ve městech. Proto je důležité, aby v těchto městech měli přístup ke všemu všichni, tedy i osoby se sníženou pohyblivostí a to přístup ať už ke školám, eh, k zábavě, zdravotnictví, a zábavě všemu. A právě přístupnost je důležitá. Setkáváme se s problémy, jako například jsou dopravní zácpy, občané jsou tedy takovými vězni eh, zvolené cesty k mobilitě. A někdy to bý, nabývá absurdních rozměrů, že máme 50% přesunů Eh, městských zónách, které nepřesahují na vzdálenost 5 metrů, pardon, 5 kilometrů. A eh, proto si kladu otázku, eh, zda tedy a jak bychom měli řešit tyto přesuny ve městech. Je to skutečně neodkladné. Máme neodkladnou výzvu změny klimatu, snížit emise skleníkových plynů, to je důležité, protože eh, zrostlo 30% eh, od 90. let. A důležité je si uvědomit, jak snížit eh, tuto, tyto emise, které jsou především důsledkem automobilového provozu ve městech a my se snažíme tyto emise snížit v horizontu do roku 2030. A pak je to velká výzva z hlediska hygieny a čistoty. Lidé žijí často a trpí znečištěním. Dochází k předčasným úmrtím v důsledku výskytu eh, malých drobných částic. Ehm, a stále eh, se setkáváme s tím, že se eh, znečištění ovzduší eh, příliš neřečí a přitom do, v roce 2050 bude hlavní příčinou předčasného úmrtí obyvatel. To jsou velké úkoly, které si musím uvědomit. Uvědomujeme si tedy, jak jaké dopady mají toto znečištění koncentrace jemných částic a e, další faktory, které znečišťují ovzduší, e, jaké tedy dopady mají a budou mít do, v nadcházejících letech. A je to skutečně neodkladné. Neodkladné je tedy také změnit pohyb ve městech, aby se vše nezaměřovalo pouze na automobilisty, ale víme, že 38% e, úmrtí právě k ním dochází ve městech, v souvislosti se silničním provozem. Eh, máme řadu obětí, eh, právě obětí evropských silnic a 200 eh, a obrovské počty těžce zraněných. A uvědomme si, že to je také v souvislosti s vysokou rychlostí pohybu. Měli bychom tedy zavést lim, rychlostní limit pro pohyb v městech a jenom díky tomu můžeme zachraňovat životy, které jsou ohroženy. V kontextu dnešní doby si také musím uvědomit, že je důležité, že někteří občané nemají přístup přístup k veřejné dopravě a přitom povinnost veřejného závazku, tedy abychom změnili ten rozdílný přístup mezi centrem měst a okrajovými oblastmi, který jenom prohlubuje sociální exkluzi. A Měli bychom jednat na všech úrovních. Evropská unie by měla nabídnout impuls spolupracovat s místními úřady a také dokázat reagovat na eh, eh, současné potřeby, samozřejmě v rámci eh, subsidiarity a pokud jde o klima, také je nezbytná spolupráce s místními úřady, aby Eh, se eh, uvažovalo také o městské mobilitě, která bude udržitelná, která nebude znečišťující. My proto doporučujeme, aby eh, komise připravila co nejdříve legislativní balíček pro klima a dopravu, aby stanovila jasné cíle pro snížení emisí skleníkových plynů. Někteří moji kolegové také uvažují o dalších akutních tématech, jak on my chceme konsensus eh, pro progresivní snižování eh, počtu eh, benzínových vozidel s benzínovým motorem tradičním a to s termínem do 2030 nebo 2050 a také používání nefosilních paliv, která bychom měli podporovat a v této souvislosti snižovat emise skleníkových plynů prioritou by měl být také trvale udržitelný prá, mm, systém městské mobility, podporovat sdílení, cyklistiku a další mm, trvale udržitelné způsoby dopravy. A tady potřebujeme skutečný koncensus a dívám se na vás, pane předsedo, vím, aby se tedy zdvojnásobil počet obyvatel používajících jezdní kolo jako dopravní prostředek v našich městech a samozřejmě musíme také preferovat veřejnou hromadnou dopravu, protože město, kde se dá dopravovat na kole, už není mítem. Podívejme se například Kodaně, kde 55% obyvatel vyráží do práce na kole, 44% obyvatel vyráží na kole do práce v Amsterdamu a to je samozřejmě nesmírně důležité. A místní úřady často nejsou nejsou připraveny eh, k vytvoření takového trvale udržitelného plánu rozvoje. A ehm, takovýto trvale udržitelný plán městské mobility musí být eh, podporovan a musí také podporovat eh, občany a chodce, kteří by měli být v centru pozornosti a měli by také eh, eh, mít možnost připomínkovat tyto legislativní iniciativy. A to ať už v souvislosti ke snížení emise skleníkových plynů, principu znečišťovatel platí a také principu snížení dopravních nehod. Všimněme si, že toto, je také, toto také souvisí souvisí eh, s dalšími aspekty ekonomiky. Dopravní zácpy také negativně ovlivňují ekonomiku a proto zdůrazňujeme takzvaně zelenou logistiku, která eh, bude mít velký význam pro města a která bude také jádrem vyjednávání o kompromisu, protože prioritou by měly být kvalitní investice do infrastruktur měst. A víme, že řada případů těchto infrastruktur je velmi nákladná, eh, eh, například eh, problematika eurovinety, stejně jako mítní, poplatek pro vstup do center měst by měl být zaveden a jsou i další cesty, například mechanismus propojení, využití fondu soudržnosti pro trvalé udržitelné eh, projekty mobility. Víme, že v Junckerově plánu máme také eh, zmínku o udržitelné městské mobilitě eh, a na úplný závěr, pane předsedo, bych chtěla doplnit, že děkuji kolegům, a vím, že skutečně probíhají dlouhé diskuse na cestě ke kompromisu, ale v každém případě děkuji kolegům za eh, plnou účast v diskusi a doufám a jsem přesvědčena, že nebude tato zpráva pohou zprávou, ale také nabídne nezbytnou politickou odvahu, abychom dokázali připravit zprávu, která je očekávána, protože o občané do ní vkládají velké naděje. Jde o posílení úlohy občanů eh, a dalších Eh, hráčů v tomto sektoru, abychom dokázali plnit úkoly, které nám budoucnost přinese a v každém případě jsem velice ráda, že jsem se mohla na této zprávě podílet a budu i nadále na tomto pracovat až do doby, než se bude příští měsíc eh, hlasovat a než to pak bude na plenárním zasedání v listopadu. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji vám mnohokrát. A teď má slovo Henna Virkunen. Děkuji vám, pane předsedo, díky paní zpravodajce, paní Deli a všem stínovým zpravodajům. Už jsme se několikrát setkali mezi stínovými zpravodaji a zpravodajkou a zdá se, že se setkáme asi ještě několikrát, než dojdeme ke kompromisům. Toto je velice důležitá zpráva z vlastní iniciativy, týká se městské mobility. Víme, že urbanizace je globální trend, a tím pádem se z městské mobility stává stále větší téma. Víme, že většina Evropanů už teď žije ve městech a že máme celou řadu možností, jak zvýšit bezpečnost a efektivitu a plynulost dopravy ve městech. Naše frakce chce zdůraznit využití využití půdy, využití prostoru a plánování, to je nejlepší způsob, jak zajistit efektivní a účinné sítě. A je potřeba také zohlednit environmentální aspekty, protože ta řešení, která se vytvářejí v plánovací fázi, jsou řešení na velmi dlouhou dobu a budou mít dopad na objem dopravy, distribuci dopravy, bezpečnost dopravy a na status jednotlivých módů dopravy. A zároveň musíme zdůrazňovat roli k plánování užití půdy, nicméně toto je kompetence členských států, prosím pěkně, v mnoha členských státech je to zodpovědnost krajů nebo okresů nebo konkrétních měst. Já jsem například z Finska a u nás doma si takovéto plánování dělají města samotná a jsem si jistá, že nechtějí, aby jim Evropský parlament radil, jak to tedy mají do budoucna dělat. Máme různé eh, rozdíly ať už tedy mezi městy nebo mezi členskými státy, to je velice důležité. A my subsidiaritu plně respektujeme, na to je potřeba pamatovat. Hovoříme-li tedy o městském plánování, musíme pamatovat na to, že věci se napříč Evropou dělají různě a není naším úkolem do činnosti měst zasahovat. Další důležitý bod je využívání chytrých, inteligentních transportních řešení a veškerých možných nových technologií, které máme. Využívání chytrých dopravních řešení se zvýší plynulost dopravy, bezpečnost dopravy a environmentální přívětivost dopravy. Samozřejmě ne všechny problémy dopravy vyřešíme vystavením nové infrastruktury, musíme také elegantněji, rozumněji využívat již stávající infrastrukturu. A i v této oblasti je potřeba pomocí chytrých technologií využít co nejlépe to, co už máme. Naše frakce rovněž předložila několik pozměňovacích návrhů, přičemž hlavním důvodem třeba pro ty mé návrhy bylo, že si myslím, že ten návrh zprávy nebyl realistický ve e, všech svých kapitolách a často zabíhal do až přílišných detailů. My se chceme pohybovat spíše na obecnější úrovni, protože jsme Evropský parlament, a musíme respektovat právě subsidiaritu a roli regionů, měst a členských států, pakliže hovoříme o městské mobilitě. Takže můžeme nastavit cíle, ne závazné cíle, ale abych tak řekla, můžeme zkrátit tu cestu členských států, abychom jim usnadnili, jakým směrem, že se to vydají. Nicméně musíme jim každopádně nechat svobodu k tomu, aby se sami rozhodli, jak toho cíle dosáhnou. Naše frakce je i nadále ochotna spolupracovat s paní zpravodajkou a stínovými zpravodají, Těšíme se na kvalitní kompromisy pro výbor TRAN a těšíme se také na příští schůzi stínových zpravodajů, která je již naplánována a tam se budeme kompromisy dále zabývat. Pro nás je však také důležité, aby byl respektován princip subsidiarity a aby bylo pamatováno na to, že kompetenci v této otázce mají členské státy. Tím pádem Není možné začít územně plánovat ulice ve městech nebo parkovací místa a takové ty věci. To zkrátka není na nás. Musíme zůstat na obecnější úrovni a jsme přesvědčeni, že se nám podaří nalézt dobré kompromisy. Děkuji. Děkuji, Lucy Anderson. Díky, já bych chtěla zdůraznit, jak důležitá tato zpráva je a jak navazuje na to, co jsme dělali minulý týden ve Štrasburku, když jsme odsouhlasili Bílou knihu o eh, přeskumu dopravy, protože celá řada oblastí se překrývá. A je to správně, protože městská mobilita je klíčovou součástí naší celkové dopravní politiky. Důležitá témata, eh, která zmínila paní zpravodajka zde, jsou naprosto zásadní. Hovořila o otázkách zdraví, o krizi, kvality ovzduší, a to jsou všechno témata, se kterými má frakce souhlasí. Tato zpráva, tato témata musí do detailu řešit. Podobné to je s otázkou bezpečnosti silničního provozu a povolených maximálních rychlostí. My jsme eh, teď eh, zhruba v takové situaci, kdy dochází každý rok, dejme tomu, k nějakým 11 tisícům úmrtí anebo vážným zraněním ve městech. Takže vidíme, že není možné e, toto ošetřit nějakým dobrovolným způsobem. Města po celém světě zavádějí rozumné omezené e, maximální rychlosti, například New York. Není možné, aby lidé žili ve městech a byli tedy účastníky silničního provozu, když auta na silnicích budou jezdit nepřiměřeně rychle. To je, myslím, něco, co řešit musíme. Spravodajka a ostatní kolegové zejména z EPP, zmínili také otázku územního plánování ve městech, to je velice důležité. A byť subsidiarita je zde důležitou otázkou, vyřešili jsme některé aspekty této věci už v té bílé knize. Je naprosto jasné, že subsidiarita je důležitá, ale na druhou stranu jsou zde takové ty komplexní eh, aspekty, které, na které musíme také pamatovat. Například v té bílé knize hovoříme o tom, jak se naše priority financování musí soustředit zejména na ta města, která mají integrované plánování. Tedy subsidiarita nemůže být záchytná síť proti veškerému kvalitnímu rozvoji napříč EU. A to samé lze říct o závazných cílech. A o tom, že skutečně je potřeba zabřednout do podrobností v tomto případě, stejně tak, jako jsme to udělali v případě Bílé knihy o dopravě má frakce by chtěla zdůraznit a činit tak ve svých pozměňovacích návrzích to vše, co se týká práv pracovníků v dopravě a co se týká eh, sociálně inkluzivního přístupu k plánování měst. Děláme si obavy o to, že kompromisní je pro nás velice důležité, aby i kompromisní návrh a závěrečná zpráva toto obsahovaly. Celá řada měst, například Stockholm v, ne, v nedávné době, se snaží vyřešit otázku, kolik účtovat za um, dobré ovzduší. Bez takovýchto poplatků, bez vyřešení těchto velice složitých politických otázek, čistšího ovzduší a bezpečnějších měst zkrátka nedosáhneme. Děkuji, Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj, pan Tošenovský, eh, nemohl přijet, ale nechal mi tady stručnou noticku z pár body uvádí. Jsem přesvědčen, že je nutno zaujmout realistický přístup při formulování této zprávy, protože jsem bývalým starostou města, mám mnoho let zkušeností, podobně jako ostatní poslanci zde, a viděl jsem přímo v praxi, co je a co není možné. Je velice důležité připomenout všem poslancům, že této zprávě nesmějí být žádné součásti příliš preskriptivní, jen kvůli důrazu na princip subsidiarity. Nejsem přesvědčen, že existuje univerzální řešení. Vzhledem k tomu, jak diverzifikované jsou místní podmínky a potřeby napříč Evropou. I na to je potřeba pamatovat. Z tohoto důvodu nejsem přesvědčen, že můžeme začít o něčem rozhodovat pro členské státy, například co se týká příjmů eh, ze silniční infrastruktury nebo co se týká zdanění fosilních paliv. Byť je toto součást této zprávy. Členské státy si musí sami určovat, co s těmito příjmy budou dělat. Nakonec chci zdůraznit důležitost eh, respektování technologické neutrality, co se týká alternativních paliv. Každopádně chci poděkovat paní zpravodajce chci poděkovat za kompromisy a těším se na další diskuse. Tolik pan Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Matias van Mittelberg. Děkuji, pane předsedo. Za frakci ALDE chci podtrhnout, jak důležitá udržitelná městská mobilita je. Kolegové zde již řekli, že se pohybujeme na hodně tenkém ledě. Tím pádem je potřeba dát si pozor, abychom se nepropadli, a abychom se, eh, aby, abychom jaksi nezabředli do otázky subsidiarity. To znamená, nemůžeme být příliš preskriptivní co do toho, co mohou a nemohou města dělat. Konec konců města a místní samozprávy mají nejblíže lidem v terénu a nechtějí být poučovány Bruselem ve věci toho, co je potřeba u nich ve městě udělat a co ne. Co potřebují od nás? Potřebují zejména podporu z Evropy. Možná jim můžeme poradit, co do plánu pro udržitelnou mobilitu, eh, ale rozhodně na ně nesmíme uvalovat požadavky. Na evropské úrovni si můžeme zejména vyměňovat poznatky. Můžeme sledovat nové metody chytré mobility, například jak vyřešit otázku dopravních zácp, anebo to, jak zajistíme, že budeme redukovat emise, zvládat nadměrnou hlučnost a tak dále. Nicméně města musí mít nadále do značné míry volnou ruku. Tedy města je potřeba podporovat. Co se týká kompromisů, zde je před námi ještě hodně práce, abychom zajistili, že nebudeme příliš preskriptivní, abychom nešlapali městům po jejich vlastních kompetencích. Je potřeba zdůraznit, že i města mají své příležitosti a je potřeba zajistit, abychom na ně ze strany Bruselu neuvalovali nic dalšího. Evropský týden mobility je, myslím, velice vhodnou příležitostí k výměně informací, k výměně znalostí. Měli bychom se pokusit dostat lidi na kola, v průběhu celého týdne se o to snažíme, pokaždé, ale otázka je, co předepíšeme a co ne. Já toto vnímám vždy jako spíš pobídku a doufám, že i v příštích týdnech se nám podaří odsouhlasit kompromisy, protože zde je spousta pozměňovacích návrhů, jak říkala paní zpravodajka, ale připravuje se také zhruba snad až 50 kompromisů. A e, v současné době jsme vyřešili prvních 13 a tím pádem vidíme, že práce je před námi ještě hodně. Je potřeba, abychom vyslali dobrý signál městům, co se týká udržitelné městské mobility. Díky. Díky. Merja Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Děkuji, pane předsedo. E, děkuji Eh, také paní zpravodajce a děkuji eh, stínovým zpravodajům za velmi dobrou spolupráci. Dobrá městská eh, mobilita je opravdu velmi důležitá. Většina Evropanů žije ve městech a stále více lidí bude žít ve městech. A proto je to důležité. Městská mobilita Eh, také je odpovědná za většinu emisí a také nehod. Do mobility tedy spadají emise, které jsou škodlivé pro občany. Souvisí to také s eh, dopravou a budeme-li mít ještě eh, více provozu, no tak potom lidé nebudou mít dostatek míst na odpočinek. Ehm, co se týče stínových eh, zpravodajů, tak jsme na tom eh, pracovali. Já jsem mm, se zaměřil na tři takové nové perspektivy. V roce 2015 eh, budeme nebo hovoříme o této městské mobilitě. Co je důležité? Je, aby ty zdroje v rámci nebo ty prostředky, které máme v rámci silničního provozu, aby byly eh, dobře využity. Musíme zohlednit eh, současnou situaci a nemůžeme si myslet, že ty eh, systémy městské dopravy budou nadále pořád financovány. Musí se uvažovat o tom, jak je lépe využít ty stávající. Musíme se na to dívat z perspektivy toho, že musíme vy. Mm, vynakládat eh, méně peněz a využít ty zdroje, které máme. Musíme tedy eh, lépe využít stávající infrastrukturu. A co by bylo zajímavé, je, že podle eh, posouzení různých uživatelů silničního provozu, tak bychom eh, měli snížit o 90 provoz nákladních vozů, to by znamenalo méně hluku a také méně emisí. Co je zcela zásadní v rámci lepšího využití současných eh, prostředků a nesouvisí to s pravomocemi, je vyřešení energetické otázky, tak aby jednotliví aktéři byli zelenější Týká se to třeba, abychom měli nové dopravní prostředky, tak aby se vždy snižovaly emise. V této zprávě je potřeba také vyzvihnout potřebu eh, nových eh, paliv, tak aby to bylo potom eh, součást aby se to také chápalo jako součást infrastruktury a rozvoje této infrastruktury. Zde ve výboru eh, bychom měli více naslouchat eh, uživatelům. A musíme si uvědomit, že co se týče tady těchto nových eh, modelů, tak musíme si uvědomit, že už máme 10 milionů uživatelů a, u těch, eh, a poptávka se stále zvyšuje, protože když se to nezhledníme, tak podceňujeme naše uživatele, naše občany. Eh, potom, co se týče inteligentní městské dopravy, to není otázka jenom velkých metropolí, ale malých i středních měst. Peter Lundgren. Děkuji, nyní Lundgren.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 Eh, se objevuje ve městech, kde je skutečně výrazná dopravní zátěž. 30 závažných dopravních nehod nebo smrtelných dopravních nehod nastává právě ve městech. To je eh, například pozorovatelné v Belgii, ale i v jiných státech, eh, kdy si říkáme, že jsme eh, možná, jako bychom eh, u nás zdědili Gary Michael Schumacher, ale ve skutečnosti tomu tak není. Velice často řidiči troubí a jedině díky tomuto častému troubení mají pocit řidiči, že urychlí tu dopravu ve městech a myslím si, že je vždycky podstatné změnit celý systém například, aby byly závozy dodávek eh, dělány eh, v noci nebo brzy ráno, to tež eh, platí pro popeláře, kteří by měli také přijíždět v tuto dobu. Problém je, že se objevuje spousta těchto dodávek, které zastaví, zastaví tím celou dopravu. Myslím si, že ve Finsku nebo Švédsku to, to mají řešeno mnohem lépe, ehm, kde třeba se uvažuje o tom, jak se dostat z bodu A do bodu B, třeba ze severu Německa na jih Německa, aby se nedopravovalo všechno autem, kamiony, ale aby nejde o kamiony zelené, ale vůbec o to, aby se zboží přepravovalo jinak Um, jiným dopravním prostředkem. A tady musíme uvažovat o tom, eh, jak harmonizovat. Nejde jenom o harmonizaci, ale eh, o to, abychom měli možnost využívat těch prostředků, které jsou k dispozici v různých členských státech. A tady se nabízí celá řada různých otázek a eh, já jsem velice rád, že to zprávu máme a děkuji zpravodajce za odvedenou práci. Děkuji. Eh, děkuji a eh, nyní jsme ukončili kolečko eh, stínových zpravodajů. Čas nás tlačí, protože paní komisařka přijde v 17.20. Máme tady hodně osob na seznamu a každý má tedy minutu. Kristýn Revordalon, prosím jednu minutu. Děkuji, já se tedy zaměřím Eh, na to, že chci poděkovat za odvedenou práci Karime, Karimě Deli a novým zpravodajům, protože je to skutečně zásadní téma. Já jsem proto ráda, že probíhají intenzivní diskuse ještě předtím, než se bude v říjnu hlasovat a než to bude projednáno na plenárním zasedání v listopadu a eh, mezivládní konferenci eh, podle úmluvy o změně klimatu je to velmi aktuální. Víme, že emise z dopravy eh, působí 27 eh, příčin změny klimatu právě ve městech a proto je důležité proti změnám klimatu bojovat rozumím zásadě subsidiarity, ale nemůžeme ji zneužívat, abychom zablokovali diskuzi dis, eh, o změnách, protože občané si přejí, aby toto někdo řešil. Například ve, eh, v pařížském regionu je to velice vážný problém. Co tedy můžeme udělat, abychom zlepšili městskou mobilitu a abychom jednali skutečně neodkladně, abychom nezapomínali na sociální aspekty, aby e, nedocházelo k narušení územní rovnováhy, abychom to řešili pokud možno co nejrychleji. Eh, děkuji, musíme být opravdu přísní, na to si nestihneme. Nielsen. Det är många som engagerar de här frågorna. Děkuji. Funguje to tak, že tady se jedná o otázku národní a je to věc pro místní politiky, pro města. Už eh, několik let máme eh, takovouto koncepci udržitelnosti a měli Evropská unie by měla poskytnout nějaká doporučení a když tak činí, tak to samozřejmě je pro nás velice pozbuzující. Potom také týden evropské mobility, to je všechno určitě dobré. Stovky měst si vyměňují zkušenosti, a to je velmi dobré. A tak vidíme, které, eh, která ta města mají nejlepší zkušenosti, nejlepší osvědčené postupy. Už 15 eh, let se tímto zabýváme. Eh, děkuji a děkuji vám především, že jste se držela svého času. Pan Kochta. Eh, děkuji. Já bych chtěla, chtěl poděkovat Karině Deli za tuto obsažnou práci a také jsem rád, že je ochotná přistoupit ke kompromisu. Co se týče udržitelné městské mobility, musíme si uvědomit, že se nejedná o velká města, Eh, protože jako architekt a komunální politik, tak je pro mě velice důležitá subsidiarita. A v čísle 3 eh, tam je důležité, abychom měli hierarchii eh, v městském provozu a v čísle 18 tam se jedná o nákupní centra, aby byla stanovena na místě, protože tam, když se jedná o to, aby komise poskytla vodítka Eh, k těm parkovacím místům a tak dále. Tam si myslím, že zacházá, zacházíme příliš daleko a tady si myslím, že to není naše práce. Eh, jak říkám, tady se nejedná o velká města, ale pouze o města a potom inteligentní eh, městská, městské systémy a multimodální systémy pro jízdné, tak doufám, že tady tyto moje návrhy budou zohledněny. Eh, děkuji také za to, že jste se držel svého času. A nyní eh, Wim van de Kamp, prosím. Uh, u kent mijn kortheid. Ik heb dit uh, do... Znám uh, svou stručností. A to, o tom se diskutuje ještě víc než rok a bohužel paní zpravodajka uh, uvažuje příliš mnoho o hrozbách a nedostatečně o příležitostech. Trvale udržitelná městská mobilita se týká hospodářství, inovací, subsidiarity. A právě tyto prvky bych raději viděla ve zprávě, nebo bych ji tam ráda viděla víc. To je e, téma pro celou skupinu ALDE. Když hovoříte o zdravotních problémech souvisejících se znečištěním ovzduší, je to zásadní, ale elektrická doprava ve městech sice význam má, všechno nezvládnete na kole, to by bylo příliš romantické, nerealistické. Můžeme využívat také evropských fondů pro města a můžeme klást větší důraz na hospodářství. Ještě dvě vteřinky. Výborně. Eh, děkuji, eh, výborně. A nyní má slovo Ines. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poblahopřát paní Deli a chtěla bych se vyjádřit ke kompromisním návrhům. Za prvé rozumím tomu řešení, co se týče mítného, ale musíme si uvědomit sociální strukturu. V některých zemích, také ve vaší, ve vaší zemi, byly vyhnány mladé rodiny Eh, protože eh, bydlení ve městech bylo příliš drahé a teď po nich chcete mítne, aby se mohli eh, do města vracet za prací. Cyklisty musíme je dát do souladu s pěšími, v některých městech je to komplikované. Mm, také paní zpravodajka tady eh, počítá se specifickým výborem. Já si myslím, že bychom měli posílit eh, výbor pro sociální dialog v dopravě. Potom otázka fondu. Eh, to jsme tady neobjevili. Fond pro udržitelný městský rozvoj v Junkrově plánu, to už jsme měli předtím a v těch městských uzlích, uzlech se nám podařilo toto využít, i když se to tenkrát komisi nelíbilo. Danke sehr. Děkuji vám. Dominik Rike. Já budu velice stručný. Za prvé si myslím, že všichni sdílí e, obavy, které zdůrazňuje zpravodajka Karima a dále. E, eh, měli bychom nás nový model, který by nahradil současný model. E, a za prvé e, bych chtěl zdůraznit, že je velký rozdíl e, mezi městy a městskými prostředími v souvislosti s různým prostředím klimatickým a také otázky, které jsou subsidiární a které vycházejí ze společnosti samotné a z vědecko-technického pokroku. Proto i řešení, která navrhujeme, by měla být přizpůsobena tomu, kterému modelu, který je aktuální. A i opatření by z toho měla pak vycházet. Model, v němž způsob z pohonu, způsob spotřeby i využití energii eh, by se měl řídit také tím, jak se mění společnost. A podle toho bychom měli diskutovat. Děkuji, Markus Pieper, děkuji vám. A nyní bych chtěl pohovořit eh, o tom, co je to analýza eh, udržitelného, udržitelné městské mobility a jak by mohla eh, Evropa jít příkladem, co se týče osvědčených postupů, jak by mohla organizovat výměnu postupů. Eh, co se týče těch eh, inteligentních eh, technologií, to je všechno krásné. Co se týče plánování, to je všechno báječné. Ale co se týče regulatorních pravomocí, tak tady bychom se měli zamyslet, že my jako Evropané vytvoříme rámec, máme cíl CO2 pro členské státy, to musíme dodržet. Máme tedy mm, ten rámec, že se musí snížit emise u nákladních vozů, ale my se nemícháme do komunální regionálních či národních otázek. Tady eh, eh, u nás eh, ve Westfalsku jsme se sešli ze starosty a řekli nám, že ti, co mají problémy, to jsou ti, kteří rozumně nepřistupují k organizace k organizaci městské dopravy. Je důležité, aby tato doprava byla zahrnuta do plánování a je to věc těch míst a nemůžeme jim do toho eh, zasahovat. A tady odsud říkat, že by rychlost měla být třeba 30 km, to bychom neměli dělat. A nyní Gesine Meissner. Děkuji, já na to můžu rovnou navázat. Eh, o subsidiaritě se tady řeklo spousta. Samozřejmě musíme něco zlepšit. Chceme-li snižovat emise a zvyšovat bezpečnost, tak musíme asi skutečně něco dělat, ale otázka je, zda to musíme dělat evropskou legislativou, protože města se liší, jak tady zaznělo. Já vím, to je do roku 2030, já vím, já vím, ale ještě jedna věc, myslím si, že obecně potřebujeme více flexibility. Například předepsat legislativně maximálně 30-kilometrovou rychlost, to myslím není vhodné. Myslím si, že eh, je potřeba zaměřit se na inteligentní mody dopravy, a na jejich dopad na životní prostředí. Je potřeba poslouchat uživatele, ale je potřeba poslouchat také poskytovatele. Ti, kteří například mají eh, poskytovat služby ve městech nebo tam mají dodávat zboží. Bude potřeba zavést třeba například menší nákladní automobily a tak dále a tak podobně. I to musí být možné a proto musíme také hledat nové chytré koncepty. Takže, jak říkám, je to mnohostrané, ale musí to být i vyvážené. Děkuji. Tak prosím vás, ještě jednou řeknu. 70% veškerých emisí je způsobeno dopravou. 40% z toho CO2. To jsou ty největší příležitosti. Samozřejmě máme různé analýzy, například za Berlín, eh, kde se za 10 let zdvojnásobila doprava, eh, kde spousta lidí vůbec nemá auto, ale kde 50% eh, dopravy zboží by šlo přehodit na takzvané carbon bajky. Samozřejmě to bychom mohli, to bychom mohli všechno zajistit. 60 eh, eh, do, eh, silniční dopravy je financováno z, ze strany EU. Co se týká té maximální povolené třicítky, v posledním legislativním období jsme, pane Pípre, ale vy taky, schádili, schválili to, že třicítka má být nová výchozí rychlost a města si sami mají určit, kde se bude moci jet rychleji to se eh, odsouhlasilo i ze strany všech německých poslanců, včetně vás. Ano, děkuji za upozornění, že už přetahuji. Teď má tedy slovo komise, prosím pěkně. Ano, jistě Wim van der Kamp eh, to sleduje všechno velmi pozorně. Já si toho vážím a děkuji. komise, prosím, paní Kopčinská. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se o co největší stručnost, protože toto není poprvé, kdy k vám promlouvám na toto velice důležité téma. Začnu tím, že poděkuji paní zpravodajce a všem ostatním za těch 502 pozměňovacích návrhů. To je skutečně ohromující číslo. A držím palce abyste zvládli je zakomponovat do 50 kompromisů, které by dostaly podporu nejen tohoto výboru, ale samozřejmě celého parlamentu. Beru váš zájem jako indikaci toho, že udržitelná městská mobilita je něco, co je naprosto zásadní a důležité pro Evropský parlament, stejně jako pro Evropskou komisi, stejně jako pro členské státy, stejně jako pro místní samozprávy a regionální samozprávy. Nebudu hovořit dlouho, jak jsem řekla, už jste mě na toto téma slyšeli, ale zmíním jenom dvě věci, když dovolíte. Za prvé, ráda slyším, že se všichni shodneme na tom, jaká jsou ta nejdůležitější témata, která musíme v oblasti městské mobility řešit. Není to pouze otázka změny klimatu, kvality ovzduší, dopadu na zdraví eh, lidí, kteří žijí ve městech. Jde také o důležitost měst jakožto prvku agendy pro růst a pracovní místa Evropské unie. A fakt, že chceme-li mít úspěšnou unii, musíme mít úspěšná města. Proto mimo jiné eh, předseda komise konkrétně hovořil o městských oblastech ve svém projevu o stavu unie a o jejich potřebách a o cílech, kterých je potřeba kontextu klimaty, eh, změny klimatu dosáhnout. Jak jsem řekla, města eh, stojí také na pracovních místech, na růstu, na tom, že se musí zajistit, aby veškerá kvalitní řešení, která se otestují v jedné části Evropy, mohla být otestována také v dalších částech Evropy. Právě proto jsme v Evropské komisi velmi citlivě nastaveni na téma subsidiarity. Není možné zapomínat na to, že byť rolí Evropské komise nebo parlamentu ani vlastně, ani vlastně e, národních vlád, aby říkali městům, co budou a jak dělat a co budou a jak řešit. Velmi často je naší rolí vytvářet nástroje a možnosti, jakým způsobem by ty problémy mohly začít zpracovávat. A právě proto je ta celá oblast sdílení dobrých nápadů, výměny kvalitních informací, pomáhání ostatním vytvářet udržitelné plány pro městskou mobilitu, aniž bychom je k ním zavazovali, ale zkrátka pouze to, že jim dáme nástroje, které jim umožní vypracovat takovéto dobře uspořádané inkluzivní plány pro budoucnost ehm, evropských měst. To naše role je, proto máme programy jako Civitas, máme Covenant of Mayors, eh, projekty v rámci Horizontu 2020, máme ehm, nástroj pro propojení Evropy, máme strukturální fondy. To vše je potřeba kvalitně zacílit, abychom městům pomohli tyto cíle, které odsouhlasíme, plnit. Díky také, že jste zmínili několikrát Evropský týden mobility, konec konců ten začne probíhat za dva dny hned tady před Evropským parlamentem a já doufám, že to bude jedna z mnoha dalších příležitostí, jak vzkázat evropským městům, ale i evropským občanům, že již dnes existují příslušná řešení, že je teď pouze potřeba zajistit, aby města a občané dostali prostředky, jak tato řešení uplatnit u nich doma, bez ohledu na to, kde žijí, jak to tam vypadá demograficky, ekonomicky nebo geograficky. A tím už budu končit, protože nechci aby paní komisařka musela čekat zkrátka. Díky za možnost zde vystoupit. Děkuji, to je skutečně hezké a teď má na závěr slovo Karima Delí. Merci, monsieur le président. Merci. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegům za veškeré připomínky, které si žádají, i včetně těch výjitek, které tu zazněly. Samozřejmě musíme hledat různé mody inteligentní dopravy, ale inteligentní mobilita, a tady se vracím eh, k poznámce EPP, tato inteligentní mopi, e, ne, se nedá zrealizovat bez toho, aniž bychom komplexně pojeli problematiku dopravy a vůbec celou problematiku urbanismu, e, mobilitu, tak jak ji dnes vnímáme. E, a tady reaguji na připomínky pana Riketa, který Eh, také hovořil o mé zprávě s tím, že ve své zprávě vycházím z určitého konstatování neodkladné povahy tohoto problému. Samozřejmě Eh, musíme se posouvat rychle. Když mi říkáte, tady nesouhlasím, eh, když mi řeknete, že je subsidiarita a tato zpráva nevyzývá k tomu, abychom toto vše dali do rukou členským státům. Uvědomme si, že máme ale názor uživatelů dopravy a eh, ti obyvatele mě chtějí snížit maximální rychlost na těch 30 kilometrů, protože oni se bojí Eh, pohybovat. A právě oni sami navrhují toto snížení. Na to nesmíme zapomínat. A další věc, která je také důležitá, výměna zkušeností eh, a k hlavním kvalitám té zprávy je šíření dobré praxe, inspirování se dobrou praxi. Ještě poslední věc, mobilita současné době eh, musí držet ruku v ruce s velmi rychlým eh, rozvojem technologií, Google Car a různé další věci, Uber a další. A s tím vším se setkáváme a musíme s tím nějak naložit. A mm, proto musíme vydat jasné Jasné poselství, jasné zledění, a nejenom na klimatickém summitu, ale i jinde, i na půdě tohoto výboru. Musíme eh, eh, každoročně vytvářet zprávu o udržitelné mobilitě a ono se to neděje. A proto mám zde navržený rámec a cestovní mapu, abychom apelovali na města, aby se skutečně vydali po této cestě, abychom měli vizi udržitelných měst, ale především měst, v nichž lidé rádi žijí, protože to má být hlavní cíl pro naše občany. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám mnohokrát. Tím končím dnešní zasedání a teď začne zasedání koordinátorů, které je otevřeno pro poslance, nicméně proběhne za zavřenými dveřmi. Takže prosím, zůstanou pouze poslanci, pouze koordinátoři. Děkuji. Uh, uh, you are good? You are good? Because... Hmm?